Pane předsedo, pane předsedo, nepochopil jsem u toho hlasování, jestli jsme hlasovali pro pořad jednání, o kterém rozhodla konference předsedu, nebo proti tomu pořadu jednání. Pro nebo proti? Takže ve čtvrtek se nebude hlasovat? Nebude, nebude probíhat zasedání? Zasedání bude, ale nebude se hlasovat? Ne, ne, ne. Pane předsedo, pane předsedo Daule, Josefe, Josefe, hlasovali jsme pouze o jedné věci, pane předsedo, že ve čtvrtek nebudeme hlasovat o jedné věci. Všechny ostatní všechny ostatní body na pořadu jednání jsou zachovány. Nebude se hlasovat o usnesení, které se týká ochrany práv, lidských práv eh, v Demokratické republice Konga. To je tedy jediná věc. Všechny ostatní body zůstávají beze změny, pouze jedno hlasování odpada. Odložili jsme pouze jedno hlasování, nic více. Všechno ostatní zůstává ve čtvrtek tak, jak bylo rozhodnuto. Všechny ostatní body a všechna ostatní hlasování. Myśmy, myśmy dyskutowali tylko... Diskutovali jsme pouze o jednom hlasování. I proszę Państwa, v čtvrtek jsou normální obrady. Takže, panové a dámy, ve čtvrtek se koná normální zasedání. Je to jasné? Colleagues, we were discussing on... Vážení kolegové, my jsme diskutovali pouze jedno hlasování, jedno hlasování eh, na čtvrtek případě vtahující se k, ke Kongu. Případ Konga. Demokratické republiky Konga. Hlasování v této věci, nic jiného. Přistupujeme k rozpravě. Opakuji. Zpráva paní Deveira k vyšetřování a prevence nehod a incidentů v civilním letectví. Jako první má slovo paní zpravodajka Kristin de Vejrak. To no, proše. Prosím. No, de Vejrak? Okay. Yes. Please, madam. Merci, monsieur. Děkuji, pane předseda. Evropská dopravní politika to nejsou pouze hospodářské cíle, ale je to především také vůle Zajistěte co největší bezpečnost cestujících. Prosím. Všechno je připraveno. Je to cíl, kterému jsme se přiblížili v posledních letech a musíme ještě pokračovat ve svém úsilí, abychom zajistili optimální úroveň bezpečnosti letecké dopravy. A právě proto dnes diskutujeme o návrhu zprávy vyšetřování a prevence nehod a incidentů v civilním letectví. Po týdnech obtížného jednání se nám nepodařilo před létem dospět k dohodě v prvním čtení s radou a nepodařilo se nám zaručit konkrétní pokrok v oblasti vyšetřování a prevence nehod a, a odškodňování rodin obětí. A je třeba toto okamžitě přijmout, aby do konce roku 2010 eh, opatření vstoupila v platnost. Jaká opatření předpokládá tato zpráva? Drazí kolegové, dámy a pánové, prosím. Prosím, dejte nám příležitost diskutovat, protože se neslyšíme navzájem. Kolegové, Ano, madam, prosím. Please continue. Jaká opatření navrhuje tato zpráva? Především nezávislost vyšetřování a vyšetřovatelů. Ti by měli mít zaručený přístup k důkazům a všechny potřebné prostředky k tomu, aby mohli určit, co způsobilo nehodu. Za druhé, také by se měla vyjasnit role agentury pro civilní letectví, protože tato agentura by měla mít roli certifikátora. Myslím, že to nikoho nezajímá, takže to asi uzavřeme. Já se vůbec neslyším, neslyším sama sebe. Ne, madam, je to zcela obvykle. Prosím, pokračujte, pokračujte, prosím. Nemůžeme to změnit, jak vidíte. Jako Druhý důležitý bod je, že to umožňuje vyjasnit eh, roli agentury pro bezpečnost civilního letectví v případě nehody. Tato eh, role je taková, že agentura nemůže vyšetřovat, eh, ale pouze dohlíží. Musí mít také přístup eh, k potřebným informacím, aby mohla potvrdit a certifikovat a aby mohla také poskytnout vyšetřovatelům svou expertízu. Proto se zde také říká, že v souladu eh, s přílohou 13 eh, Chicagské úmluvy se bude agentura účastnit jako poradce. Další návrh vytvoření sítě vyšetřovacích orgánů a tato síť posiluje spolupráci, která již existuje mezi členskými státy. Měla by to být flexibilní struktura, neměla by mít právní eh, subjektivitu a měla by umožnit především zvýšenou spolupráci mezi členskými státy, sdílení nejlepších postupů a spolupráce na školení vyšetřovatelů. Také se zde hovoří o technickém a právním vyšetřování a vztahu mezi oběma těmito složkami. Přináší to velký pokrok eh, bez ohledu na rozdíly mezi právními systémy členských států. Vyšetřovatelé mají okamžitý a neomezený přístup k důkazům a také se zde stanovují předběžné dohody mezi soudními orgány a vyšetřovateli. Nejdůležitější je podle mě ochrana obětí a jejich rodin. Text stanoví, že v případě nehody seznam cestujících musí být k dispozici, na palubě tedy havarovaného letadla, musí být k dispozici do dvou hodin, aby se zkrátilo to bolestné čekání příbuzných. Potom je zde také celá řada opatření pro rodiny obětí. Jedná se v okamžiku rezervace. Příležitost k tomu říci, koho máte kontaktovat v případě nehody, potom také informovat o tom, než bude zveřejněn výsledek vyšetřování, potom také jmenování osoby, která má v průběhu vyšetřování zajišťovat kontakt s rodinami. Členské státy mají povinnost mít naléhavý plán pro případy nehod a všechny letecké společnosti v Evropě musí mít krizový plán, především, aby mohli zajistit psychologickou podporu rodin. A také se zde připomíná povinnost všech leteckých společností, které létají do Evropské unie, aby měly minimální pojištění, aby mohly očkodnit eh, rodiny obětí. Další je zde otázka eh, zprávy z těchto vyšetřování. Týká se zde také Hovoří se zde také o prevenci nehod, protože tato agentura pro civilní letectví a orgány členských států by měly mít eh, přístup k databázi nehod a tato databáze by měla být analyzována, aby, mohly být eh, přijat, aby mohla být přijata preventivní opatření. Chtěla bych vřele poděkovat eh, stínovým zpravodajům, s nimiž jsme měli skvělou spolupráci a kteří nám umožnili dospět k těmto výsledkům. Děkuji. Thank you very much, madam. Děkuji mnohokrát. A jak jste zjistili, Přerušil jsem vás, protože úvod vašeho eh, projevu eh, spadal do velmi napjaté situace. Takže ještě jednou vám děkuji za eh, trpělivost. A nyní procesní námitka, prosím. Pane předsedo, děkuji vám. Já jsem se nechtěl hlásit dříve, abych nepřerušil opět paní zpravodajku, ale dávám vám zcela za pravdu. Je skutečně neúnosné, eh, jak, eh, v jaké atmosféře probíhala eh, nyní probíhal tento projev. Hovoříme o leteckých neštěstích, kdy umírají lidé a hovoříme o tom, jak tomu zabránit, jak lidem pomáhat. Je nutno, abychom na takovému takovémuto chaosu během projevu zpravodajky zabránili. Děkuji vám. Je to otázka, která je adresována, nebo výzva, která je adresována na všechny naše kolegy, protože je velmi důležité, aby každý eh, měl možnost eh, naslouchat debatě, naslouchat zpravodajům a eh, samozřejmě bavit se mimo tento sál. Děkuji vám mnohokrát. Jménem Evropské komise má nyní slovo paní komisařka Cecilie Malstromová. Vítejte v parlamentu, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci, dobré odpoledne. Já bych chtěla velice poděkovat paní zpravodajce paní De a stejně tak stínovým zpravodajům za jejich práci a za jejich velké nasazení, se kterým podporují komisi v rámci legislativního návrhu který nás přivedl tady k tomuto důležitému nařízení pro bezpečnost eh, letectví v Evropě. Jak řekla paní zpravodajka, nebylo to jednoduché, naopak eh, obsahuje to celou řadu otázek, které vyžadovaly velmi citlivé jednání, aby bylo dosaženo nějaké rovnováho. Rovnováhy na jedné straně mezi těmi požadavky na bezpečnost vyjadřo, vy, eh, vyšetřování a také nezávislostí. Na jedné straně rovnováhu mezi eh, potřebou mm, provést efektivní vyšetřování a na druhé straně zajistit anonymitu těch, eh, kterých se nehoda dotkla. Já ale se domnívám, že během té práce jsme se toho mnoho naučili a že se nám snad podařilo stanovit dobrá moderní pravidla, která nám umožní vést jednání efektivním způsobem a zabránit do budoucna dalším nehodám a zajistit vysokou bezpečnost při leteckém cestování občanů Evropy. Takže bylo velmi důležité pro Evropskou radu i pro Evropský parlament, že se naučili dělat potřebné kompromisy a já jim za to děkuji. Také bych ráda zdůraznila, že Evropská komise souhlasí s vyhodnocením paní zpravodajky v tom smyslu, že ten text předkládá dobrou rovnováhu mezi jednotlivými zájmy, kterých se to zde dotýkalo. Samozřejmě eh, ve finále mm, nejlépe nejvíce byste ho měli těžit evropští cestující. Bezpečnost cestujících byla prioritou pro Evropskou komisi a týkalo se to prostě všech, kteří ta jednání vedli. O toto jsme se snažili. Já bych tedy chtěla apelovat na všechny evropské poslance, aby podpořili text, který předkládá paní zpravodajka. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A za EPP má slovo náš kolega Werner Kuhn. Prosím. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko Malmströmová, kolegyně, kolegové. Naše kolegyně Kristýn de Veyrac předložila vynikající zprávu po dlouhém vyjednávání, ale bylo v úvodu správně upozorněno na to, že se jedná o lidské životy a my musíme prostě reflektovat, že vyšetřování a předcházení úrazům v civilním letectví se nyní vztahuje na směrnici z roku 1994. Mezičasem ale máme společný evropský letecký trh nebe bez hranic. E, to znamená, že tento trh se za posledních 15 let víc než zdvojnásobil a naše společné úsilí směřuje k neustálému zlepšování bezpečnosti leteckého provozu. A je naprosto nezbytné, abychom všechny incidenty, všechny letecké nehody e, velmi pečlivě vyšetřili a rozpracovali a e, samozřejmě správně bylo poukázáno i na součinnost regulačních a soudních orgánů. A budoucí Evropská agentura pro leteckou bezpečnost zde bude sehrávat důležitou roli a musíme ji posílit. Ovšem i národní kompetence, které máme, zejména uh, Eh, v této oblasti, tak jak to máme v Německu se spolkovou agenturou pro leteckou bezpečnost. Právě tyto agentury budou muset předkládat přesné zprávy, z nich se budeme moci poučit a samozřejmě nesmíme mrhat penězi eh, na nové agentury. Řečník byl přerušen, musíme lépe spolupracovat a šetřit. Děkuji za projev. A nyní má slovo pan Brian Simpson za socialisty a demokraty. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád poděkoval paní zpravodajce za tu usilovnou práci, kterou odvedla v rámci tohoto bodu. Chtěl bych se zaměřit ale na dvě věci obsažené v této zprávě. Za prvé, jak zlepšit vyšetřování eh, nehod v letectví a za druhé otázka práv obětí a mm, rodinných příslušníků těchto obětí. Výbor pro dopravu podle mě podpořil celou řadu ustanovení, které původně předložila komise. Jednak jsme vyjasnili úlohu EASY, jak již řekla paní zpravodajka, jakou by teda, tedy měla tato agentura sehrávat při vyšetřování. A snažili jsme se zajistit, aby vyšetřování bylo zejména nezávislé. Nemůžeme e, dovolit, aby regulační orgán zároveň byl vyšetřujícím orgánem. Tudíž je velmi důležitá jasná definice agentury EASA a to tedy jako poradce, jak je to definováno. Dále eh, jsme podpořili zřízení Evropské sítě orgánů pro vyšetřování bezpečnosti civilního letectví, která by se měla realizovat na celovské, celoevropské úrovni a měla by zajistit zlepšení vyšetřování v rámci Evropy. Domnívám se, že je také důležité zdůraznit, že je potřeba Mm, zajistit dobré sdílení informací o nehodách a zároveň eh, dobré kompenzace. Parlament eh, také zdůraznil možnost nebo respektive umožnit právo e, příbuzných obětí, aby dostali informace tedy do dvou hodin od nehody. No a konečně, pane předsedo, bych chtěl komisi říci, že je potřeba. Mm, zdůr, potřeba zajistit, aby tyto dvě směrnice se vzájemně doplňovaly. Pane předsedo, já se domnívám, že tady máme před sebou velmi kvalitní práci a já skutečně bych chtěl pogratulovat paní zpravodajce a stínovým zpravodajům. Děkuji vám, děkuji vám kolegové za uh, vaše poznámky a také za to, že se držíte časového rámce. A teď pan uh, Kačin, Alde. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, paní Malmström, vážení kolegové. Jsem velmi hrdý na tento dokument, který vzešel z úspěšného trilaterálního vyjednávání mezi radou a komisí. Rovněž chci poblahopřát zpravodajce za její úspěch, za její odvahu. Vytvořili jsme rámec, který přináší řadu výhod a předností eh, pro veřejnost, pro eh, cestující a může být použit jako model. Výbor pro dopravu zpracoval velmi dobrý dokument eh, v loni na jaře, který tvořil základ vyjednávání mezi komisí a radou. Rovněž chci poděkovat asociaci eh, leteckých eh, navigátorů, kteří nebo kontrolorů, kteří nám pomohli zpracovat tento návrh. V podstatě jsme takto již předvídali vytvoření regulatorního rámce. Chceme trvat na tom, že úplná svoboda a nezávislost bude poskytnuta vyšetřovatelům Neměly by ukončit vyšetřování předčasně. Role regulačních a soudních orgánů rovněž musí být definována velmi jasně. Parlament se domnívá, že technické vyšetřování by mělo být chráněno před jakýmkoliv zasahováním ze strany justičních orgánů a e, soudního vyšetřování. V podstatě musíme zabránit všem incidentům a nehodám nejenom těm, které končí tragicky. Vše, co je v kontrastu s bezpečností leteckého procesu, musí být eh, eh, zohledněno. Stávající směrnice musí být co nejdříve upravena novelizována. EASA eh, nyní začíná hrát velmi důležitou roli. Není to vyšetřovatel, je to poradní orgán, který bude moci napomáhat vyšetřovatelům. A zpravodajka skutečně vzala v potaz všechny důležité prvky, které které jsme navrhli paní Lichtenberger zelení. Děkuji srdečně. Dámy a pánové, tato zpráva, tuto zprávu nelze dostatečně ocenit, protože nyní na evropskou eh, úroveň mm, mm, přináší informace mm, dohromady, které zatím existovaly pouze jednotlivě, protože eh, nebylo nic, co by vytvářel eh, síť těchto informací. V době konkurenčního tlaku v oblasti leteckého provozu je nezbytné, aby lidé, kteří eh, eh, vědí o těchto informacích vyplývajících z technických eh, zdrojů, je dávali dále. Tady skutečně je nutno zajistit, aby tyto informace, které nezbytně potřebujeme z hlediska předcházení, byly chráněny a také, aby panoval jasný režim o tom, jak jaký má být, jaká má být vazba mezi soudním vyšetřováním a mezi informacemi eh, technického rázu, tak aby nedocházelo k překryvu. Eh, já děkuji srdečně zpravodajce, výtečně jsme spolupracovali a vytvořili jsme důležitý dokument a učinili eh, důležitý krok. Děkuji. Náš kolega, pan Petr van Dalen, ECR má nyní slovo. Eh, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. E, stručně něco k jednacímu řádu. E, náš stínový zpravodaj, pan Fose, řekl, že bohužel nemůže být přítomen, dorazí až později večer a proto bych chtěl využít jeho času. Pane předsedo, děkuji zpravodajce za vynikající práci, kterou odvedla, také za kvalitu návrhu nařízení. Je to skutečně velmi blahodárné pro leteckou dopravu v Evropě, zejména z hlediska bezpečnosti e, vzdušného prostoru. Pane předsedo, jestliže se chceme skutečně poučit z nehod, pak musí vyšetřování probíhat nezávisle a nesmí docházet k zasahování leteckých společností, spotřebitelských svazů, ale zejména eh, nesmí docházet k zásahu ze strany justičních orgánů. Jestliže státní orgány nedokáží zajistit eh, nezávislé vyšetřování, pak to není dobře, protože je to pak tak, jako kdyby řezník měl přímý vliv na eh, jakost svého zboží. Dále pak existuje nebo bude existovat orgán pro nezávislé vyšetřování, které, který na základě objektivních kritérií vybídne justici k činnosti, pokud je prokázána chyba nebo nedostatek. To, tento systém již existuje v Nizozemí a tam také probíhají nezávislá vyšetřování a e, je tam i upravena role státních a justičních orgánů. Text, který nyní byl odsouhlasen s radou, skýtá možnost těchto nezávislých vyšetřování. Celkový balík je skutečným pokrokem, zejména informace o cestujících, kteří budou e, postiženi takovouto nehodou či incidentem. Tady jsme učinili krok vpřed a proto se nezdržíme hlasování, ale budeme hlasovat pro. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dále má slovo paní Promiňte, panu Jacques Heninovi. Jacques Henin. Děkuji. Letecká doprava je jedna z nejbezpečnějších a má také nejlepší výsledky ve snižování emisí CO2. Musí se tedy všechno udělat pro to, aby tak tomu bylo i nadále. Ta síť vyšetřovacích orgánů členských států je dobrý nápad za podmínky, že budou pořád ještě veřejné, aby nemuseli podléhat eh, požadavkům na okamžitou rentabilitu. Takové věci jako špatná údržba, eh, loukostové eh, různé součástky a padělky součástek, to je obrovská hrozba. Drahý kolego, je to trochu příliš rychlé a naši tlumočníci mají trochu problém. Děkuji, omlouvám se, pane předsedo. EU musí zasáhnout a vzít na sebe zodpovědnost v této oblasti. Nestačí jen zveřejňovat černé seznamy a vyšetřovat nehody. Musí udeřit na letecké společnosti, které nevytvářejí optimální podmínky. Samozřejmě, nehody jsou způsobeny lidskými chybami ale často tyto lidské chyby vyplývají z toho, že v těch leteckých společnostech jsou nedostatky v oblasti kvalifikace, v oblasti technického vybavení a tak dále. Děkuji. Kolegové, já bych vás chtěl požádat, abyste si uvědomili, že když budete hovořit příliš rychle, tak nebude možné zajistit jasné, srozumitelné tlumočení do všech jazyků. Je tedy potřeba, abyste hovořili alespoň trošku pomaleji a abyste uh, eliminovali příliš komplikované dlouhé věty. Já mám tu zkušenost během posledních let už několikrát. Tak a tady další řečníci. Dále pan Luis de Grand Pascual, 1 minuta 30. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. děkuji paní Deveirak za její zprávu, která umožnila dohodu při prvním čtení. Nicméně mám tři kritické připomínky. Hovoří se zde o potřebě vždy ustoupit, když probíhá jednání tohoto typu. Není zde jednotná identifikace obětí. Samozřejmě, když eh, DNA umožňuje jednoznačnou identifikaci, tak eh, je logické, že rodiny považují, aby jim vrátili těla eh, jejich příbuzných. Druhý problém je, že by se zde mělo oddělit to soudní a technické vyšetřování. A na závěr, španělská delegace se bude muset zdržet Ačkoliv se k tomu staví v celkově pozitivně, protože od roku 1987 se vyjadřovalo v souvislosti s tím letištěm v Gibraltaru, že platí pravidla z úmluvy z roku 2006. Teď to ale vypadá, že to gibraltarské území Gibraltarské letiště by nám spadalo pod jinou úmluvu, takže to znamená, že se bude muset španělská delegace zdržet, i když se k tomu obecně stavíme pozitivně. Januš Vladi... Děkuji vám za poznámky a dále má slovo pan Januš Vladislav Zemke. Dvě minuty. Myslím, že na samém vstępie należy bardzo... Děkuji. Já bych rád úvodem řekl, že je velmi, nebo respektive, že velice vítáme to, že budeme zlepšovat bezpečnost leteckého provozu v Evropě. Respektive dochází k tomu zlepšování bezpečnostní úroveň je poměrně vysoká, navzdory tomu, že máme stále nějaké nehody. Ale bohužel bezpečnost není něco, co můžete vždycky stoprocentně zajistit. Prostě občas se skutečně stane, že dojde k nějaké nehodě či k nějakému incidentu. Pokud k tomu dojde, je potřeba, aby bylo zajištěno nezávislé a odborné vyšetření. A to je nutné provést proto, aby z vyšetřování bylo možné formulovat doporučení, která pomohou zabránit dalším nehodám do budoucna. Stávající systém vyšetřování nehod v rámci společenství není zatím tak dobrý, jak by mohl být. v souvislosti s, s prací Evropského parlamentu by se tato situace nyní mohla zlepšit. Já se domnívám, že tady máme velmi kvalitní návrh zprávy paní de Fejrák. Ale rád bych řekl několik následujících věcí. V rámci zprávy e, byla zahrnuta celá řada připomínek a pozměňovacích návrhů, které jsou výsledkem kompromisu. Já myslím, že by se mělo hlasovat mezi tím, co bylo vyjednáno mezi parlamentem, radou a komisí. Je zde celá řada posměňovacích návrhů, které sice řada lidí vítá, ale zároveň by měly být zamítnuty. Děkuji, pan, pane Zemke a další řešníkem, Kazina Meissner. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, paní komisařko, napřed se chci dotknout bodu eh, jenž eh, z časových důvodů náš pan stínový zpravodaj eh, nezmínil, ale je velmi důležitý. Jde nejen o vyšetřování eh, příčin nehod, ale také o péči o pozůstalé a příbuzné oběti. Je důležité a jejich informovanost je nutno je okamžitě nebo co nejdříve informovat o příčinách. A to se vztahuje tež na registrovaná partnerství nebo partnerství homosexuálních homosexuálních párů. Pokud jde o zprávu eh, paní de Veyrac, nelze ji dostatečně eh, pochválit. Eh, mezičasem teda 16 let uplynulo od posledního nařízení a mnohé se změnilo. Potřebujeme informace, které lze získat nezávisle. USA mají již dávno mm, nezávislý vyšetřovací orgán a také je zde zajištěna ochrana před mm, ochrana svědků nebo osob, které vypovídají. Děkuji paní zpravodajce za výbornou práci. Pan Marinescu, minuta 30. Děkuji. Neustálý růst legislati- letecké dopravy nás vedl k tomu, že jsme museli přizpůsobit legislativní rámec pro vyšetřování a prevenci nehod. Zpráva paní De Veyrac je opravdu skvělá. Vytváří se síť vyšetřovacích orgánů, tím pádem se vyměňují nejlepší postupy a vytváří se evropská metodika pro vyšetřování a prevenci nehod. Tím se mají také zlepšit eh, vyšetřovací mechanismy a také zvýšit eh, letecká bezpečnost. Vytvořil se právní rámec pro zapojení Evropské agentury pro leteckou bezpečnost do vyšetřování nehod. Je zde také rámec pro vztah mezi vyšetřovacími orgány a soudními orgány. A také se zde hovoří o koordinaci vyšetřování. Zajišťuje se také péče o pozůstalé a Členské státy musí mít národní plány pro pomoc obětem a také musí členské státy využít sítě k předávání informací o událostech, k nímž dochází informací, které potom Agentura pro leteckou bezpečnost bude analyzovat v zájmu zvýšení bezpečnosti. Děkuji. Jim Higgins, 130. Náš kolega pan Jim Higgins, minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Je eh, jasné, že směrnice od roku 1994 již dosloužila. Eh, zaznamenali jsme obrovskou explozi v oblasti letecké dopravy. Znamená to, že po potřebujeme aktualizované normy, více koordinace, více inspekcí a více spolupráce. Tato zpráva jednoznačně definuje roli příslušných orgánů, podporují návrh, mm, mm, o němž se již mm, zmínil Brian Simpson a také zpravodajka, že evropské Evropská agentura pro eh, bezpečnost by neměla vůbec zasahovat do vyšetřování. Ona pouze certifikuje letadla, ale eh, nevyšetřuje eh, příčiny nehod. Pokud jde o rámec bezpečnostních norem, to také vítám. Výcvik je rovněž důležitý. My musíme samozřejmě snížit rozdíly mezi stávajícími standardy v jednotlivých členských států. Seznam cestujících, to je teda jeden z největších traumat v případě nehod, to je teda, to znamená eh, ta prodleva v poskytování informací a eh, samozřejmě, že je to hrůzná povinnost eh, informovat příbuzné, ale nyní doufejme, budeme moci získat jméno kontaktní osoby, která má být informována v případě nehody nebo dokonce teda úmrtí. Pokud jde o DNA, jestliže teda dáme informaci někomu, tak informace o DNA mohou následovat později. A závěrem eh, chválím eh, zpravodajku a samozřejmě i ostatní zpravodaje, respektive stínové zpravodaje. Děkuji. Pan Artur Zasada. Ma... Teď pan Artur Zasada. Máte minutu 30, prosím. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Dnes hovoříme o dokumentu, který má velký význam pro více než 800 milionů pasažerů, kteří ročně cestují letadly na území EU. Je to tak důležitý dokument, že už 16 let existuje eh, jedno nařízení, které existovalo v době, kdy byl mnohem menší trh. Hovoříme o bezpečnosti těch 800 milionů cestujících a nebude tato bezpečnost, dokud nebude existovat dobrovolné hlášení ze strany pilotů a ti se budou vždy cítit bezpečně, musí se cítit bezpečně, protože pouze tehdy budeme moci tvořit bezpečnost a tu bezpečnost mít nebudeme, když instituce, které vyšetřují letecké nehody, budou vyvolávat tlak, bude zde také tlak ze strany soudních orgánů, ale také tlak ze strany médií, které tedy budou vyvolávat tlak na tyto vyšetřovací orgány a budou od nich vyřadovat neustále hlášení. Musíme zajistit bezpečnost našich občanů Evropské unie a je to o to důležitější, že knížka zvaná Bezpečnost letecké dopravy je psána krví obětí leteckých eh, nehod. Takže to je jedno z nejdůležitějších věcí v tomto hlasování. Děkuji a nyní přistoupíme k postupu Catch the Eye, spontánních eh, projevů. Máme pět přihlášených. Prvním je pan Adrover. Minuta, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes uplynuly dva roky a měsíc od eh, nehody na eh, letiště Barajas z Madridu. Bylo tam 154 obětí a my všichni sdílíme bolest eh, pozůstalých. Bohužel teď, dva roky poté, technické vyšetřování ještě nebylo ukončeno. Rodiny obětí se i nadále ptají, co se vlastně stalo a nedostali zatím odpověď. I mě to líto a to ze dvou důvodů. Za prvé, protože rodiny obětí si to nezaslouží. A za druhé, protože se nevynesou na světlo důležité údaje, které by byly důležité pro leteckou bezpečnost a nezbytné proto, aby se zabránilo dalším nehodám. Doufám, že to nařízení, o kterém budeme hlasovat zítra, bude sloužit alespoň k tomu, že se spružní postupy technického vyšetřování a že takovéto nehody už se nebudou opakovat. Souhlasím s tím, co říká můj kolega Luis de Grandes a blahopřeji zpravodajce k dohodě při prvním čtení. Doufám, že jsme neustoupili příliš, abychom uspokojili eh, někoho jiného, protože nejdůležitější jsou právě oběti. Děkuji, nyní má slovo pan Leichtfried, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám za to, že to nejhorší, co vůbec existuje, je, když je člověk eh, rodinným příslušníkem cestujícího nebo cestující, letadlo odletí, pak se doslechneme, že došlo k letecké nehodě a nevíme eh, nic konkrétního. Já mám za to, že tato zpráva a ostatně blahopřejí paní Devera k této zprávě, eh, že tedy tato zpráva jaksi zjednává nápravu. To znamená, umožňuje pojmenovat někoho, kdo bude příslušným a také to ustanovení, že letecká společnost do dvou hodin musí vydat seznam cestujících, to je něco, co je po mém soudu nesmírně důležité, co odstraňuje tu nejistotu. A těm, kteří nevědí, co se stalo, těm bude pomoženo. Důležitá je také ta rovnováha mezi systémem interního prověřování a externí, externího vyšetřování, vnějšího vyšetřování. Na straně jedné teda eh, máme zde ochranu a na straně druhé eh, také eh, přístup k informacím. Takže tato zpráva je vyvážená, dobrá, blahopřeji ještě jednou zpravodajce. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo paní Bilbao Brandice. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s tím, že jediným cílem tohoto nařízení je prevence nehod, aniž by se z někdo obvinoval. Jsem ráda, že se zde zajišťuje nezávislost vyšetřujících orgánů a že se zde vytváří ta síť. Určitými opatřeními se zde chrání oběti a pozůstalí. Chrání také důvěrnost a údaje, které by se neměly používat pro jiné cíle. Hovoříme zde o nahrávkách, o obrázcích, ale eh, měla by se zde začlenit také eh, kultura, protože často jsou eh, společnosti souzeny ještě předtím, než se něco vyšetří. Také si myslím, že by bylo dobré chránit oběti více, než jsou v současné době chráněny. Děkuji, nyní má slovo paní Wertmann. Děkuji. Letecký provoz neustále narůstá, bezpečnost stojí nade vším a proto je zapotřebí nezávislé instituce, která mu umožní korekturní opatření a tím pádem přispěje k optimalizaci letecké bezpečnosti všem. A já se tímto připojuji k blahopřáním na adresu zpravodajky. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Fernandez senhora presidente o transporte aéreo assume um papel determinante na mobilidade. Děkuji, paní předsedkyně. Letecká doprava hraje důležitou roli, aby se zaručila mobilita cestujících a je to také globální ekonomika, která je čím dál více podporována globalizací. Toto nařízení o vyšetřování a prevenci nehod už je zastaralé. Potřebujeme také nový orgán, který bude zaručovat bezpečnost. Musíme také zvýšit eh, existující vyšetřovací kapacity na straně členských států. Prioritou musí být zaručit prevenci nehod a incidentů a vyšetřování musí této prevenci napomáhat. tlak na snižování nákladů nemůže zvyšovat bezpečnostní rizika. Myslíme si v tomto případě, že úspory nemohou být důležitější než lidé. Nemůžeme tedy přistoupit na to, aby se třeba cestovalo eh, ve stoje nebo něco podobného. Děkuji, paní Cikao, prosím. Děkuji. Chci poblahopřát paní Deveira eh, k dosažení dohody při prvním čtení v oblasti této zprávy. Členské státy se musí ujistit, že všichni operátoři mají program nebo plán pomoci obětem a jejich rodinám. Ta lhuta dvou hodin, do které je třeba zveřejnit eh, tento seznam, je podle mě příliš eh, dlouhá. Také chci říci, že jsme rádi, že operátoři budou povinni, když tedy cestují do Evropské unie, budou povinni uplatňovat eh, Montrealskou úmluvu. I když ten stát eh, třeba neratifikoval Montrealskou úmluvu, aby se zabránilo nehodám a incidentům v civilním letectví, Evropská unie musí být dohody o celotybilním letectví v členských státech. Děkuji, pan Kačin má nyní slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Smím-li, tak bych chtěl doplnit ještě jeden prvek, jenž jsem nemohl zmínit ve svém předchozím vystoupení informování příbuzných. Příbuzní musí mít stejná práva, nesmí být oběti diskriminace, ale situace se různí mezi jednotlivými členskými státy. Parlament chce chránit ta práva a privilegia eh, příbuzných obětí, která jsou v některých zemích uznávána a v jiných nikoliv. Na podporu definice rodiny Eh, která se užívá na eh, podporu teda eh, rodiny nebo příslušných obětí, je myslím dobrý kompromis. Důležité také je, že jsme tady nevynalezli nové orgány, naopak spoleháme na stávající síť vyšetřovacích orgánů, která, které jsou propojeny. Děkuji a nyní dávám slovo paní komisařce Malström. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já myslím, že tady vysíláme velmi silný signál směrem k cestujícím a jejich rodinám, že zde bylo dosaženo takto vysoké úrovně koncenzu v rámci plenárního zasedání a že to jenom podporuje tu práci, kterou odvedla paní zpravodajka Stínový zpravodaje. Já se těším na tu práci, kterou máme před námi při stanovení Evropské sítě orgánů pro vyšetřování bezpečnosti civilního letectví. Jedná se o důležitý krok směrem ke zlepšení bezpečnosti cestování v rámci civilního letectví a podpoření velmi kvalitního vyšetřování a také vzdělávání v této oblasti. Je potřeba, aby ta nová pravidla zohlednila to, čeho bylo dosaženo v rámci agentury EASA tak, aby bylo možné realizovat vyšetřování s použitím veškeré expertízy a zkušeností. A já stejně jako ostatní řečníci bych také ráda zdůraznila to, že ta e- agentura EASA bude sehrávat pouze úlohu poradce. Nebude se jednat o vyšetřovatele nehod jako takového. Komise eh, se bude snažit eh, pracovat velmi rychle, tak, eh, aby bylo zajištěno aktualizace a modernizace systému vyšetřování, tak, abychom co nejdříve měli zajištěny dobré nástroje, které nám umožní kvalitně pracovat, pracovat na tom, abychom zajistili větší bezpečnost cestování v rámci letecí v Evropě. Děkuji. Děkuji komisi a závěrem uděluji opět slovo paní zpravodajce Veyrac. Děkuji za všechny vaše příspěvky k tomuto textu. Chtěla bych eh, poděkovat také komisi, která v této dohodě byla opravdu velmi vstřícná. Chci ujistit pana Zemkeho, že je zde pouze taková chyba, protože rada zapomněla v textu jeden odstavec, eh, takže proto jsme ho tam vložili formou pozměňovacího návrhu. Pane Higginsi, možná jste mě neslyšel, ale na začátku tady byl takový zmatek, že je to pochopitelné, ale paní Malström to říkala, že agentura bude fungovat jenom jako certifikátor a proto tedy nemůže se zapojovat do vyšetřování, protože nemůže zároveň být vyšetřovanou stranou i vyšetřujícím, ale bude mít k dispozici všechny důkazy a také bude vyšetřovatelům poskytovat eh, své znalosti. Pane Mato, mně je líto, že vaše delegace se zdrží, protože tento text právě zlepšuje to, na co si stěžujete, to znamená zlepší jistotu rodin a tak dále. A stínoví zpravodajové vám mohou říct i to tež, co já. Já vám řeknu, že parlament rozhodně neustoupil v ničem názory parlamentu převládly ve všech otázkách tohoto textu. Jsem velmi ráda, že tento text, který, jak říkal pan Kühn, se týká lidských životů, vytvořil konsensus ve všech politických frakcích. Doufám, že zítra se to projeví velkou většinou, která bude hlasovat pro tuto zprávu a tím podpoříme vůči roli Evropského parlamentu v oblasti ochrany evropských občanů a ve vytváření Evropy, která chrání. Děkuji. Dank. Srdečné díky. Rozprava je tímto ukončena a hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dalším bodem